zasedání do 15 hodin a přeji všem dobrou chuť, pokud to na oběd. A 15 hodin tedy, jak jsem říkal, budeme pokračovat.